Okay, colleagues, can I... prosím, budeme opět pokračovat dnes odpoledne. Nás čekají dva body na programu a poté nás čeká schůze koordinátorů. Za prvé je to prezentace studie finančních nástrojů ten T. Máme zde pana Van Essena, z Nizozemska a mm, kolegu z Lícu, který eh, zastupuje ITS, to je tedy na eh, druhé straně hor ve Spojeném království a potom zde máme dva další Eh, kolegy, ale eh, ráda bych, kdyby tedy každý z těchto zde přednášejících eh, se omezil, dejme tomu tak na 10 minut, abychom měli čas na diskusi, kdo začne jako první. Aha, to je jenom jedna prezentace, dobře. Takže prezentace studie finančních nástrojů TNT. Pan Fanesen má slovo jako první. Děkuji, děkuji, pane předsedo, i děkuji za to, že jste nás pozval, abychom prezentovali tuto eh, abychom prezentovali tuto studii, která se týká financování infrastruktury TNT. Eh, tuto studii jsme eh, provedli v CE Delft spolu s dalšími partnery ITS Leeds, tady máme také zástupce, a potom TEPR, což je další nezávislé konsorcium ze Spojeného království. Hlavním cílem studie, kterou jsme provedli, bylo právě udělat si takový přehled finančních nástrojů a finančních zdrojů eh, pro evropskou infrastrukturu s, za, s, s ohledem především na TNT. A eh, eh, tu infrastrukturu buď platí uživatelé nebo daňoví poplatníci a vždycky to je tak, ale my jsme se chtěli podívat co je všechno zatím. Potom jsme zvažovali všechny možné klíčové problémy, možný eh, jejich vývoj a eh, potom jak je to se, eh, s nastavením strategie, s nastavením operativních opatření a administrativní kapacitou. Vyhodnotili jsme různé alternativy, které i vyplývají z různých návrhů komise z nedávné doby a také i guidelines, ty hlavní směry TNT a další návrhy eh, spojené s financováním sítí TNT. Rovněž jsme i eh, sformulovali určitá doporučení vyplývající z naší analýzy a jak jsem řekl, to jsme provedli eh, ve skupině v Alianci tří konsorcí. Jenom stručně, politika TNT, to je docela takový klíčový prvek eh, dopravní politiky Evropské unie a to již několik desetiletí. Rychle bychom si měli připomenout eh, cíle této politiky, které jsou velice úzce propojeny s budováním vnitřního trhu, s eh, dostupností různých členských států, jak z pohledu cestujících i zboží. A potom v poslední době především je to důležité pro plnění cílů změn klimatu. Také i je to důležité z pohledu hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti. Zde politika TNT také sehrává významnou roli a je třeba i zdůraznit, mm, že hele, velkým cílem je evropská přidaná hodnota, to znamená sítě, které mají přidanou hodnotu pro celou EU. TNT, definice TNT v podstatě to jsou E, všechny ty e, dálkové dopravní e, infrastruktury, které slouží pro přepravu zboží a cestujících mezi členskými státy EU. A Evropa, Evropská unie přispívá do budování této infrastruktury ve stávajícím období, je to 52 miliard euro, což je velká částka. A, a to je bez příspěvku EIB, Evropské investiční banky. A tady to je takový přehled nákladů eh, a financování TNT za stávající finanční období předchozí a budoucí. A vidíte, že ta čísla narostla. Druhý EU15, eh, e druhý eh, sloupec Eh, tedy fondy soudržnosti dohromady, všechno to je eh, přímé evropské financování a potom je tam, jsou tam i ty úvěry z EIB a to všechno dohromady 41 eh, miliard 2026 a zvítilo se to, zvýšilo se to asi na 53 miliard, což je poslední odhad ve stávajícím finančním období. Také i nahoře slajdu vidíte, že celkové náklady se zvýšily v čase ze 300 miliard v období 2026 na 390 um, um, s cílem je asi 540 miliard, které budou potřeba v příštím finančním období, podle odhadu. Vidíte, že to je velký nárůst. Také zde i uvádíme, jak je to rozloženo mezi starou patnáctkou a novými 12 státy. Vidíte, že významná část se vynakládá ještě ve staré patnáctce, ale obě, eh, obě, eh, tyto, obě tyto čísla rostou. To jsou další detailní informace, to se dočtete i ve zprávě, ve studii, kde se dočtete o různých zdrojích a nástrojích a ten T eh, ve stávající finanční období asi 8 miliard, to je daleko méně než eh, co bylo k dispozici z Fondu soudržnosti, z Fondu regionálního rozvoje a mm, společně dohromady mm, ty částky je více než 80 miliard, ale to není jenom TNT, ale to zahrnuje i další infrastrukturu. Mm, z předchozího slajdu se dočtete, co bylo k dispozici na, des, na TNT asi 44 EIB mm, přispívá ještě větší částku 53 miliard zde a jak vidíte i zde dost velký rozdíl v spolufinancování, maximální míra spolufinancování v některých případech i u TNT, jak vidíte, to vychází z té studie, tak mm, někde to je e, více, někde méně. A potom některé grafy, Eh, co eh, financují členské státy. Na levé straně vidíte těch 390 eh, miliard ze stávajícího období, asi tři čtvrtiny z toho se financuje z jiných zdrojů, včetně investic od investorů nebo národních vlád, regionální financování například a ty a 14 to je z EIB a zbytek z TNT, z programu TEN, TNT a z toho Fondu pro regionální rozvoj. A na pravé straně vidíte eh, rozdělení podle prioritních projektů a hlavní projekty za stávající období, jak zde vidíte. A tady vidíte, že program TNT sám o sobě se zaměřuje hlavně na prioritní projekty, kdežto ty ostatní finanční nástroje tam je to docela eh, rovnoměrně rozloženo mezi prioritními a neprioritními. Tam je to rozložení jiné. A to je přehled toho, co se vynakládá na ty hlavní způsoby dopravy a mm, ta částka na železnice a na silnice je víceméně podobná, trochu více se vynakládá na železnice a daleko méně na multimodální dopravu nebo vnitrostátní říční dopravu. Také tento slide nám ukazuje, že v rámci TNT programu TNT zde na železnici se vynakládá hodně eh, a když to Fond pro rozvoje, rozvoj eh, regionu, tak mm, ten se zaměřuje především na rozvoj silniční dopravy. Tady to je detailnější eh, graf eh, těch výdajů zastávající finanční období a mm, zde to je ze září 2010, je září 2010 a na tomto slajdu vidíte, že máte zde určité rozdíly eh, mezi tím, co se již zlepšilo a co se již alokovalo na konkrétní projekty, pouze část byla alokována na konkrétní projekty a pokud jde o dálnice a další silniční komunikace, tam je to vyšší než u železnic či u jiných kategorií. A jenom, abyste si udělali představu, jak to funguje eh, s financováním projektu nebo programu TNT. My jsme zde si vzali eh, příklad eh, prioritní projekt 6, eh, železniční propojení Tour a Bordeaux, Celkem, jak zde vidíte, 7,8 miliard euro bylo alokováno a na tomto seznamu vidíte, jaké různé zdroje financování se použily. Je to tedy RFF, což je mm, zpráva eh, železnice, eh, tedy je to státní podnik, potom k eh, mm, francouzský stát, tedy komerční banky i dokonce docela velký poměr eh, úvěru z komerčních bank s zárukami od státu. Vidíte, že to financování je docela komplikované a že se poři, eh, po, používá v takovýchto konkrétních případech mnoho strojů financování v kombinaci. A eh, pokud jde o, sta, o to budoucí finanční období, tady také vidíte i čísla. Nyní je to 8 miliard v programu TNT Eh, a to asi nahradí mm, nástroj Connecting Europe Facility. Návrh komise hovoří o 31,7 miliardách, což je daleko více než program TNT. A zde je třeba zdůraznit, že 10 miliard z těch 31,7 půjde z fondu soudržnosti, tedy 10 miliard z fondu soudržnosti a eh, celkový odhad který zde zmiňujeme pro fond soudržnosti a RDF je 41 miliard, což předpokládá, že podíl na TNT bude v podstatě stejný jako zastávajícího finančního období. A když to všechno dáte dohromady, tak je to tedy 31 plus 31, protože protože eh, tady je třeba ještě eh, si k tomu přidat těch 10 miliard eh, z fondu soudržnosti, takže téměř 63 miliard. Pokud jde o EIB, tam to není jisté ještě, nevíme, kolik bude k dispozici z tohoto zdroje. V návrhu komise také se hodně pracuje s těmi projektovými dluhopisy. O tom nechci hovořit detailně, ale asi by bylo dobré také to stručně zmínit. Ty projektové dluhopisy mají zlepšit i, i rating těch projektů, aby se nalákalo více privátních investorů. O to jde. Eh, poskytují se tedy záruky, aby se eh, přesunulo riziko směrem na EIB. O to tady hlavně jde. A takto, když se poskytují tyto záruky, jak jsem řekl, to má multiplikační efekt, to znamená eh, každý milion na tyto dluhopisy by měl nalákat další investory, takže má to velký multiplikační efekt, údajně až 15 až 20, to znamená na každý milion. V projektových dluhopisech se bude generovat 15 až 20 milionů soukromého kapitálu. Hlavní argumentace pro tento nástroj to eh, je spojeno s nedostatečným fungováním trhu. Ale zatím my nevíme úplně jasně, v čem ten trh tak selhal a proč je to propojeno s těmito nástroji. Možná je to spojeno s, eh, s, tedy s rizikem na stávajících trzích, takže to je třeba ještě si objasnit. A nyní probíhá pilotní fáze, tedy v letech 2012 až 2013, a kdy mm, ta částka by měla dosáhnout 220 milionů a mm, bude to i tyto dluhopisy budou použity v příštím období. Potom i mm, partnerství mezi veřejným soukromým sektorem, takzvané PPP, také my jsme si vyhodnotili, jak se to využívalo do posud v projektech TNT, jaké jsou zkušenosti z PPP při eh, těchto investicích. Rob Payne je velkým expertem, takže on vám to řekne případně. A dospěli jsme k závěru, že to je užitečné, pokud se to řádně eh, používá a pokud i eh, zde existuje fundované poradenství pokud jde o výběrová řízení, jak se mají vypisovat. I může to být trochu rizikové, samozřejmě v závislosti na typu PPP a především to eh, dost závisí eh, na hm, tedy eh, dostupnosti těch plateb, hm, které jsou podmíněny výkonností, protože tady to je ten rizikový element, ta výkonnost. A potom je třeba si Eh, eh, uvědomit, že nikdy nelze používat PPP tak, aby se ty projekty dostaly mimo rozvahu účetní. To ne. A nyní návrhy. A eh, jak jsme zanalizovali návrhy? Naše závěry z revize politiky TNT, která byla provedena v letech 2009 až 2010, jsou tyto, že Řada prioritních, tedy hlavních projektů je ve skluzu. A jedna z věcí, eh, kterou je třeba zlepšit, je projektové financování. Je nedostatečné. Dále, další závěry, třeba více zaměřit na přeshraniční propojení. TNT eh, zatím je takovou skládačkou špatně propojených národních projektů, je taková skládanka, a takže je třeba zlepšit eh, tedy to, aby z té skládanky se stala skutečně jedna síť. Potom interoperabilita je hlavním problémem u železnic a intermodální integrace, to je další velké téma, které je třeba zlepšit. A když se podíváte na nové návrhy, eh, mm, mm, to schrnu velice rychle, takto. Takže ta skládanka těch sítí, jak eh, zde vidíme, eh, znamená, že spíše nebudeme eh, definovat prioritní projekty, ale to hlavní páteřní síť, o to jde. Core network. To je teď velký rozdíl. A potom vyčlenění těch deseti miliard, které budou vyčleněny z z Fondu soudržnosti na Connecting Europe Facility. A, e, takže a mm, to jenom dokládá to, že větší priorita se dává těm, těm e, klíčovým infrastrukturám, tedy sítím. Potom rozpočet TNT e, by se měl hodně navýšit a také i způsobem, jak sehnat více peněz pro investice, jsou právě projektové dluhopisy. A neposlední řadě je třeba zlepšit i ty eh, eh, i, i strategie a k tomu již došlo. Strategie jsou v souladu s tím, co je třeba. Když se podíváme na eh, tedy mm, to, že ty finanční nástroje musí zlepšit to, jak ten způsob, jak Eh, doprovází strategické rozhodnutí, tak eh, jako je tedy přeshraniční eh, spojení nebo interoperabilita, změny klimatu, takže to teď z těch návrhů vyplývá lépe. A také i mm, třeba je to potrženo takovými eh, zásahy, jako že těch 10 miliard je vyčleněno na ty prioritní sítě a potom i eh, vyšší mm, spolufinancování, míry spolufinancování třeba pro ty eh, přeshraniční projekty nebo pro mírnění dopadu změn klimatu a potom další zlepšení jsou ty podmínky nebo kondicionalita ex ante, která se bude zkoumat ale co nám tam chybí trochu, je to, eh, jak eh, je očekávaný příspěvek těch nových návrhů TNT k plnění cílu, jako je snižování emisí eh, uhlíku. A, takže to moc není zatím jasné. Dále je i třeba lépe tedy zracionalizovat nebo uspůsobit ty operativní prvky těchto projektů, aby byly v souladu eh, eh, s cíly. Eh, já se vám ukazoval již na grafu, že ten program TNT většinou mm, půjde na dálnice a i tedy normální silniční síť také dostane svůj podíl na financování. Ale když se podíváte na ty primární cíle, Eh, Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj, tak eh, zjistíte, že tam ty cíle jsou trochu odlišné, než jsou cíle eh, programu TNT a Connecting Europe Facility. Avšak, když si porovnáte výdaje s cíly, které vyplývají z Bílé knihy o dopravě, tak samozřejmě je zde riziko, protože když vy vynaložíte příliš mnoho peněz na silniční dopravu, tak jak si nakonec budeme takovými zajatci této eh, silniční dopravy a bude nám to bránit plnit cíle. A také i eh, je třeba zkonkretizovat naše strategické priority. My zde máme to kritérium nebo tu možnost o 10 navýšit míru spolufinancování pro projekty, které přispívají přeshraničním cílům nebo cílům změn klimatu. A samozřejmě, co to znamená, to je třeba ještě precizovat, co to znamená tedy. A dále administrativní kapacita. To je také důležité téma a hlavní výzva je mít skutečně dobrou definici projektu a dobrou přípravu projektu, protože uh, nyní je zatím to je dost slabé. Co je také problematické, je koordinovat uh, žádosti o granty a také výběrová řízení. Uh, například v případě PPP je to velice složitý postup, který si vyžaduje hodně pozornosti. Řeší to podmíněnost ex ante, podobně partnerské dohody, vytváření kapacit a tak dále. Rovněž e, je zde důležité další využívání EPEC a JASPERS, e, to je zásadní pro řešení těchto výzev a větší koordinace mezi JASPERS a centrálně řízenými fondy. To by také pomohlo. Ještě několik dalších věcí, které jsme zjistili v analýze. Týká se e, efektivita celé politiky, závisí na to, jak e, budou vypracovány dokumentu, dokumenty. Samozřejmě je důležité, jak se cíle naplní. Zas, e, správný rámec je důležitý, ale není dostatečný. Je potřeba naplnit další podmínky pro um, realizaci projektů, například um, legislativa v přenesené pravomoci ze strany Evropské komise, uh, partnerské dohody a tak dále. Uh, pokud jde o kritéria a mechanismy pro prioritizaci výdajů z evropských fondů, pokud se podíváme na hlavní cíle, potom hospodářské a klimatické cíle e, jsou těmi předními cíly. Nicméně, pokud se podíváme na to, jak se dopady v současné době e, hodnotí v rámci projektu TNT, e, není to vždy úplně jasné a možná by se dalo jaký dopad dané projekty mají na hospodářství nebo na klima. Takže to je něco, co by se dalo v každém případě vylepšit. Například tím, že se stanoví eh, jasnější požadavky, eh, pokud jde o modelování dopravy nebo je možné využívat různých metodologií pro hodnocení dopadů na klima. Rovněž analýza nákladů a přínosů eh, je Zásadní věc je třeba mít jednotnou metodologii pro hodnocení nákladů a přínosů projektu. To je určitě něco, co by se mohlo dále zlepšovat. A samozřejmě ehm, nezávislé orgány, ehm, potvrzení nezávislých orgánů u jednotlivých projektů eh, by mohlo hodně pomoci. A takovéto nástroje by mohly být využity jako základ pro prioritizaci některých projektů a pro rozhodnutí o eh, míře spolufinancování. Další věc, kterou jsme v analýze zjistili, je propojení s dalšími politikami, především poplatky uživatelů a internalizace vnějších nákladů. Myslím si, že Eh, zde jsou zásadní závěry a to, že poplatky samozřejmě hrajou roli ve financování infrastruktury. Eh, když eh, existují poplatky za užívání infrastruktury, může to skutečně pomoci ve financování. Pokud se podíváme na současný přístup k této věci, fondy soudržnosti nepodporují poplatky, protože ty se odečítají od eh, sumy, která může být spolufinancována. Zároveň se může říci, že eh, to do jisté míry, že, že fondy soudržnosti do jisté míry upřednostňují eh, projekty na silnicích před projekty na železnicích. Určitě si dokážete představit, že prioritizace na eh, jednotlivých projektů samozřejmě úzce souvisí s požadavkem eh, internalizace externích nákladů eh, či s poplatky za užívání infrastruktury. Myslím, že zde existuje celá řada příležitostí, jak posílit propojení mezi jednotlivými cíly politik, tak aby odpovídaly také Bílé knize. Dále zde máme otázku nových eh, finančních nástrojů a PPP. A tyto nástroje určitě můžou pomoci eh, řešit nedostatek financování a eh, mohou odlehčit z finančního hlediska veřejnému sektoru. My se domníváme, že tyto nové finanční nástroje mohou umožnit konsolidaci a zjednodušení, je ale třeba také provést standardizaci eh, inovativních finančních nástrojů. My jsme se snažili vytvořit určitý přehled v naší zprávě, nicméně je to velice složitá otázka. A přicházet s dalšími a dalšími inovativními finančními nástroji možná není úplně nejlepší strategie. Když hovoříme o inovativních finančních nástrojích, eh, spadají sem také projektové dluhopisy a tak dále. Nicméně vždy by mělo být jasné, co se daní finanční instrument snaží řešit. No a v neposlední řadě, když se podíváme na celý seznam návrhů, domníváme se, že se soustředí na dokončení páteřní sítě. To odpovídá také Bílé knize. Nicméně se domníváme, že zde existují některá rizika a problémy. E, některé problémy financování ještě nebyly úplně vyřešeny. Víme, že procházíme hospodářskou krizí a e, to představuje určité problémy. Domníváme se, že je potřeba to mít na paměti a zamyslet se nad alternativními scénáři. Co by se stalo, kdyby nebylo dostupno dostatek eh, finančních prostředků. My se domníváme, že v takovém případě je třeba silně prioritizovat v rámci již definovaných sítí. Když není dostatek peněz, potom je třeba vybrat některé projekty. A samozřejmě otázka je, na jakém základě by se projekty vybíraly. Tato otázka se do posud dostatečně neřešila samozřejmě hodnocení z hlediska emisí nebo eh, analýza přínosů a nákladů je také dobrá věc. Rovněž eh, větší soustředění se na eh, uživatelské poplatky a ITS je rovněž dobrá strategie. Myslíme si, že analýza nákladů a přínosů by mohla také vést k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků a rovněž se domníváme, že je třeba zajistit, aby investice skutečně přispívaly ke stanoveným cílům. E, to je e, snižování emisí a také hospodářské cíle. Takže to byl stručný přehled e, naší studie a já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Van Essen. I've got... Mnohokrát děkuji. Mám zde v současné době na seznamu řečníků sedm poslanců, máme 25 minut. Takže máte každý maximálně dvě minuty, aby se každý dostal ke slovu. A začneme panem Grošem za EPP. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi krátce. Za prvé, Děkujeme za informace, které jsme dostali a já se omezím na tři jednoduché otázky. První z nich. Dostáváme se do pilotní fáze projektových bondů, dluhopisů, která bude rozhodující pro to, jaké budou potom nové možnosti financování pro transevropské sítě. Nevidíte rozpor mezi na straně jednou zralostí těch projektů, které velmi často jsou vázané na finanční nástroje a na straně druhé na bílou knihu v oblasti dopravy a hlediska, která se týkají hospodářství, životního prostředí a podobně. Druhá otázka. My jsme v minulosti měli různé představy o finančních nástrojích. Myslíte si, že to, co se teď navrhuje, skutečně vyhovuje a souhlasí s finančně politickou situací v zemích, které známe jako Řecko a další, ale celkově s celkovou situací tak, aby ten komplexní koncept, o který se snažíme, se nespochybnil a nové nástroje, tím mám na mysli opět mimo jiné projektové dluhopisy, jak je vidíte v poměru k těm starším nástrojům financování? Jaká je, jaký je jejich přínos? Jaký je jejich užitek? Odpovídají? Je to odpověď na nedostatky a slabiny zjištěné v minulosti? A nebo je to pouze nová cesta, jak vyhovět a zajistit dlouhodobé finanční závazky. Děkuji. Yes, indeed, Mr. Al- Za SAD pan Kadraoui na dvě minuty. Dank for the presentation. Ano, děkuji, děkuji za tu přednášku. Mám k tomu několik bodů. Řekl jste, že u transevropských sítí není jasné, jakým způsobem mají ta vodítka přispět k dosažení cílů Bílé knihy. Řekl jste, že to není jasné. Na druhé straně je ale situace taková, že například pokud jde o technické podmínky, které se stanoví, například podmínky pro účast nebo pro podíl, možnost získání subvencí, Chceme tím dosáhnout toho, abychom měli větší interoperabilitu na železnici? A tím současně také zisky. Zkoumali jste i tu, toto, abyste zjistili nějaké výsledky? Já si myslím, že je to zajímavé s ohledem na to, že bychom se měli podívat, nakolik bychom se mohli v těchto vodících pokusit uskutečnit ještě další cíle tím, že stanovíme určité podmínky, například externí náklady a podobně. Pochopitelně, jak už tady zaznělo, jsme, pohybujeme se v obtížném kontextu, je to otázka 500 miliard a přímé subvence financované pouze částečně. Zkoumali jste, jak je možné, jaká opatření je možné učinit eh, jinde, která, taková opatření, která by stížila náš úkol, například pravidla pro kapitál v oblasti bankovnictví. Banky budou opatrnější půjčovat peníze, protože předpisy jsou přísnější. A poslední bod. Správně jste řekl, že potřebujeme větší koherentnost mezi stanovenými cíly v různých eh, státech EU, eh, mechanismy státní pomoci. Můžete nám udělat nějaké návrhy nebo eh, můžete nám poskytnout nějaké myšlenky, nápady, jak Například Evropská investiční banka může být eh, motivovaná k tomu, aby postupovala stejně, jako postupujeme my eh, při stanovení cílů v TNT. Děkuji. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za ta vysvětlení. Bylo to velmi zajímavé. Máme spoustu materiálu k zamyšlení. Mám dvě otázky. Je jasné, že když investice, které jsou dnes považované za nutné v evropské síti infrastrukturní, není možné udělat hned soukromý sektor, musíme zapojit, je to také žádoucí. Konkrétní otázka. Myslíte si, že inovativní návrhy, které jsou teď na stole, poskytují dostatečnou motivaci pro soukromý sektor, aby se skutečně zúčastnili a investovali do těchto projektů? protože všechny mechanismy financování, které máme, nefungují zase tak dobře. Myslíte si, že by bylo možné udělat to tak, aby ty mechanismy, které by mohly být zajímavé, se skutečně použily pro projekty, které jsou zajímavé. A ještě jedna oba otázka. Pochopitelně, my se nacházíme v tuto chvíli ve velmi obtížné finanční situaci. Evropa se v tuto chvíli zabývá tvorbou nových předpisů v oblasti finančního sektoru, je to Bazilej 3 a podobně. Uh, a v parlamentu se projednává celá řada dalších materiálů týkající se insolvencí, eh, penzijních fondů a podobně. Ptám se, jaký dopad to bude mít všechno na disponibilitu kapitálu pro tyto projekty. A ještě poslední dvě otázky Velká část úspěchu projektových dluhopisů závisí na tom, aby eh, ten rating byl dostatečně vysoký ze strany ratingových agentur, tak, aby ty projekty vedly k tomu, že budou k dispozici prostředky. A pokud to tak nebude, tak eh, nastoupí plán B a to už není vždycky taková sláva. Jak to vypadá s transakčními náklady? O těch jste už také hovořil. Administrativní náklady v souvislosti s těmito projekty. Pokud nám k tomu můžete něco říct. Van Dalen, two minutes, please. Pan Van Draven, dvě minuty. Děkuji za prezentaci, za přednášku. Soustředím se pouze na několik otázek. Pokud je o ty projektové dluhopisy, hovoří se o více vrstevném efektu 20 až 50 násobek by z toho mohl vyplynout. Můžete nám to vysvětlit? To je první věc. Druhá věc, pokud je o soukromo-veřejné partnerství PPP, já si myslím, že je to trochu obtížné. Představit, představte si úspěšný, úspěšný PPP projekt. Já znám podobné projekty, kde byly žaloby, kde to skončilo u soudu. Můžete mi tu jmenovat nějaký špičkový příklad PPP, eh, které funguje a které může být příkladem pro budoucnost. A na závěr, pokud je o závěry, revizi politiky. Možná, že mi něco uniklo, nebo jsem vás nepochopil, ale jednak říkáte, že priority a prioritní projekty nepokročí a pak říkáte, že není dostatek financí. Takže ptám se, jestli už se rozběhly nějaké projekty, ačkoliv nebyly zajištěné finance na tyto projekty. Mně se to zdá nelogické sice, ale možná, že byste nám mohl říct, jak to fakticky vypadá. Takže... Já se omlouvám panu Kramerovi. My jsme se dohodli, že internet internalizace exportních, eh, externích nákladů bude. A zajímá mě, jestli víte, jak drahé ty projekty pak budou, protože obecně jsme zjistili, základ máme, ale musí to mít ještě dopad na financování. Druhý bod. Zkoumali jste projekty nové výstavby kde se vlastně zlepšuje kvalita současné trati. Berlín-Hamburg například byla stará trať, která byla postavená maximálně na rychlost 240 kmh. Máme Kolín Frankfurt, což je nová trať. Trvalo to třikrát, čtyřikrát déle na 310 kmh a když vezmeme v úvahu dobu výstavby, náklady, a to, že jsme tu renovovanou, modernizovanou trať dokončili dříve, tak si myslím, že je jasné, co se vyplatí. Pokud máme tratě a příhraniční oblasti, když ponechám stranou tunely, kolik peněz šlo do těchto příhraničních projektů, víc než 1%, víc než 3%, víc než 10% a kam šly peníze do národních projektů, které byly pouze vydávány za projekty způsobilé ex ante a ex post. Projekty, které byly navrženy, čísla a po dokončení, jak vypadá náklady, jak poměr nákladů a přínosů. Ekologické dopady, finanční dopady, eh, Connection Europe mezi Brennerským tunelem 10 miliard a Rail Baltica 3 miliardy. Tam se vlastně propojí čtyři země. Když spočítáme tyto hodnoty a tato čísla, tak si musíme uvědomit, které projekty jsou na špici a které ne. Pokud je o poplatky, kofinancování, u dráhy předepisujete, musí platit každá lokomotiva za ujetý kilometr. Kdyby to tak nebylo, eh, myslím si, že bychom nemuseli dělat nic jiného. A pokud je o PPP, komunální úvěry jsou levnější než bankovní. Eh, proč stát nerealizuje dobré projekty, které jsou ziskové, proč to přiděluje soukromým subjektům, když je to dražší, když se to stejně musí zaplatit. Děkuji, já vidím, že se mi nedaří eh, ty dvě minuty vám vnutit, tak pan Kančan teď dvě minuty. Děkuji, děkuji. Já si myslím, že tady je třeba si osvětlit jednu věc, protože tady mm, mm, zatím ten náš eh, záběr je příliš jaksi zúžený a je třeba se na to podívat z toho pohledu těch odlišných situací, protože eh, my buď tedy máme ty eh, úvěry, záruky, tedy to jsou náklady, anebo máme přímo dlouhodobé financování, což je další aspekt, a nebo dáváme granty. To znamená, gratis participujeme na projektech. Ale ty peníze, které máme k dispozici, no tak hm, to je pořád jedna částka. Když jedna část e, se dá tedy e, do nějaké kategorie, má to u multiplikační efekt, no tak e, to jsou hm, tedy určité eh, eh, výdaje, které potom nedostanu zpátky, ale když dám tedy záruky, tak to je něco jiného. Takže, eh, takže asi mm, těžko tedy jako veřejný sektor můžeme participovat prostřednictvím nějakých grantů. Ne. Já se tedy ptám dnes tady, my, když si myslíme, že realizace infrastruktury lze dělat z vlastních zdrojů, je to chyba, anebo e, musíme tedy nějakým způsobem přehodnotit naše ambiciozní cíle. Zde my máme finanční e, trh a my e, a, takže chceme do toho zapojit finanční trh, ale potom je to úplně něco jiného. Ale když tedy půjdeme tou cestou projektových dluhopisů a než tedy těch úvěrů, za které dáváme záruky, to je Mm, takže mm, mm, zde eh, asi v dnešní době nemáme jinou možnost. Já bych chtěl tedy veřejné financování prostřednictvím dluhopisů, ale dluhopisů, které budou Evropské unie a ne nějakých developerských firm. Budou to dluhopisy unie, ne dluhopisy firm. Pan Tykal, dvě minuty, prosím. Děkuji. Eh, eh, Já bych se chtěla zeptat, autorů studie se dá také zvažovaly dopady fiskální konsolidace v členských státech. Odkazuji především na nedostatek národních rozpočtových strojů v nadcházejícím období, protože to určitě bude mít dopad na financování projektu TNT. A dále paní Lichtenberger, dvě minuty, prosím. Já herzlichen Dank. Ano, děkuji. Pokud je o studii, tak mám ještě na autory několik zajímavých otázek. A hlavní z nich Jedna ze skutečností, která se projevuje u velkých projektů vždy, je, že se překračuje, eh, překračují náklady zhruba o 40 až 100 pravidelně. Ptám se, Máte zkušenosti s tímto, jak vypadají a jaký to má dopad na financování, protože to je dost kritická věc, kdy za určitých okolností členský stát potom nakonec sedí na hromadě nezaplacených faktur, když to popíšu takto, protože to může být problém pro vyučtování, anebo platíme pomocí evropských financí také 50% překročení nákladů, kterému se dalo zabránit, kdyby se udělalo lépe výběrové řízení. To je pro mě dost zásadní věc. Druhý bod. Jedna věc, kterou jste správně řekl, ekonomické a klimatické dopady nejsou správně zdůvodněné ve většině projektů, které máme. Jsou tam nedostatky v kvalitě, například eh, přivaděče, které se postaví k hlavním e, trasám a mají se postavit, zatímco ještě nejsou postavené přivaděče k už postaveným hlavním trasám. E, a to si myslím, že to platí pro Německo i pro Itálii, pokud je o tyto projekty. A poslední otázka. Samozřejmě je tu obava kvůli těm deseti miliardám z fondů, kde nové členské státy se obávají, že to půjde do projektů v západní Evropě. Můžete to vyvrátit nebo ne? anebo z velké části do projektů v západní Evropě, protože tam jsou samozřejmě obavy, se kterými musíme počítat. Velká část projektů předložených není v nových členských státech, ale ve starých, protože stále ještě se postupuje podle toho starého seznamu, který nikdo nezměnil, takže se ptám, je, eh, máte nějakou možnost, jak vyvrátit tento problém? Pak máme problém v pojmě, pojmech, ta, to financování. Inovativní finance jsou někdy považovány za hm, uh, eufemistický opis pro korupci. Pan Kumucakos. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντάκτες της έρευνας. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji všem, kteří vypracovali tuto studii, protože je to důležitá věc. Tato studie popisuje situaci, která je nesmírně složitá. Systém financování je opravdu složitá věc. A moje otázka je proto následující. Já jsem se původně chtěla zeptat na projektové dluhopisy, ale kolegové už se na to zeptali přede mnou, takže já mám spíše obecnější otázku. Eh, ptám se na eh, složitost eh, systému financování. Kde si myslíte, tkví hlavní problémy? A jakým praktickým způsobem bychom mohli systém financování zlepšit tak, aby byl jednodušší a efektivnější a aby byl také produktivnější. Děkuji. Paní Meissner, dvě minuty. Děkuji, tolik ani potřebovat nebudu. Mám tři otázky. Jedna. Podle mého názoru to bylo 230 milionů, které měly být použity jako evropské peníze pro projektové dluhopisy a jejich zkoušku. E, najednou je tam 10, takže se ptám, kde je ten zbytek. Pokud je o projektové dluhopisy, hovoří se o tom, že chceme najít inovativní poskytovatele peněz. Mnozí říkají, že by to mohly být pojišťovny, protože ty mají k dispozici prostředky a umí je investovat. Ptám se, jaké s tím máte zkušenosti. A třetí otázka. Správně jste poznamenal, při dosavadní inventurizaci se v eh, tom seznamu objevilo eh, celá řada prioritních projektů s tím, že kdo nepokročí s projektem, ten přijde o peníze. To platilo jako doložka také. Takže pokud je o evropskou přidanou hodnotu, můžeme říci, že u některých projektů je, u jiných ne a že tedy přijdou o možnost financování. Víke, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že všichni souhlasí s tím, že nám budou chybět peníze a eh, bude třeba pro tom vybírat. A já mám otázky, které se týkají té selekce. To je nejtěžší téma. Za prvé, jakou prioritu dát v rámci těch různých eh, témat jako globální sítě, eh, regionální sítě, tedy infrastruktura, ekologie, a druhá otázka. E, e, Fond pro, roz, pro regionální rozvoj zatím byl největším evropským zdrojem. A já se ptám, jak tedy e, potom rozhodovat mezi třemi cíly konkurenceschopnost, přechod a konvergence. To se bude stahovat na všech 27 států na všech 27 států, ale kde ta míra tedy financování a rozvoje je odlišná. Třetí otázka, jak tedy i rozhodnout o vyčlenění fondů na eh, eh, tedy subvence, na finanční engineering a na další eh, financování, další nástroje když nějaký členský stát je způsobilý, tedy může čerpat z fondu eh, soudržnosti a z Connecting Europe Facility, tak já se ptám, eh, v jakých případech bude eh, čerpat a jak budeme rozhodovat, z čeho se mezi těmito třemi možnostmi, jak budeme vybírat. A těch 10 miliard z fondu soudržnosti mm, na tu eh, Your Connecting Facility, jak se to bude aplikovat? Budou to eh, kritéria z mm, fondu soudržnosti, která se zde budou aplikovat, nebo CF? A dále, jak vezmete do úvahy i ty požadavky centrálních sítí, národní požadavky a regionální požadavky a jak eh, se bude na základě těchto požadavků potom čerpat se Fondu soudržnosti. Děkuji. Děkuji, pan Vanesen. Ještě předám slovo panu um, eh, Esenovi. Nicméně abych se chtěl zeptat eh, na PPP. Kolik z nich v podstatě socializovalo riziko a ten Mm, zisk převedlo do soukromých rukou. Děkuji. Máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Robert Payne. Eh, účastnil jsem se případy, eh, přípravy studie. Zaznělo zde hodně otázek, ale eh, jsou, je možné je schrnout. Ptali jste se na projektové dluhopisy, PPP, na granty a jak je možné zbavit se závislosti na grantech. Já bych chtěl zmínit projektové dluhopisy. Já jsem celou řadu eh, let pracoval pro ratingovou agenturu Standard and Poor's, eh, takže to je pro mě velice zajímavá věc. V současné době trh eh, nemá úplně jasno v detailech, pokud jde o projektové dluhopisy. Obecně cílem je, abychom měli eh, dluhy, které eh, nebo dluhopisy, které umožní financování projektů. A eh, tyto dluhopisy budou mít potom dobré, dobrý rating. To znamená, že standardní projekt se dostane do kategorie, do které budou e, moci investovat také některé instituce, které investují jenom do těch nejspolehlivějších cených papírů. Já jsem hovořil e, s celou řadou ratingových agentur, také e, z Moody's. Nemají jasno, pokud jde o detaily těchto dluhopisů. a nemohu říci, že skutečně eh, eh, projektové dluhopisy eh, přinesou ten kýžený výsledek, nemohou tak říci, než budou znát detaily. Podobně se k tomu postavila také agentura Fitch. Jedním z důvodem, proč máme iniciativu projektových dluhopisů, je, že pojišťovací systém selhal. Dříve jsme byli svědky toho, že některé projekty měly eh, hodnocení AAA, eh, eh, nicméně nakonec došlo k selhání těchto projektů. A to vedlo k problémům. V poslední době ovšem se objevil opět zájem o eh, spolehlivé eh, dluhopisy. Existuje zde tedy výhled, že eh, budou menší požadavky na projektové dluhopisy, protože se situace v současné době v této oblasti na trzích trochu uklidnila. Institucionální investoři tak budou moci investovat do těchto dluhopisů. Nicméně přesto, pane předsedo, situace je eh, trochu nejasná a já bych doporučil všem, abychom eh, situaci úzce sledovali. Eh, ještě bych chtěl hovořit o PPP. Pokud jde o PPP, náš tým o sobě říká, že je opatrně nadšený touto iniciativou. Eh, tato iniciativa může být eh, dobrá, pokud se používá odpovídajícím způsobem. Nicméně jsme si vědomi toho, že eh, do toho hodně zasahuje politika, že jsou zde některé nejasné věci, to může být propojené a také nedostatečné informace. Pane předsedo, já bych dvě minuty věnoval PPP. Já jsem eh, psal svoji disertační práci na toto téma. Pokud se podíváme na dvě různé eh, dvě různá využití, ekonomická infrastruktura a sociální infrastruktura. Pokud je o ekonomickou infrastrukturu, eh, tam hlavním cílem je vytváření hotovosti. hotovosti. Sem spadají různé projekty, například v oblasti silnic nebo eh, plavebních cest. Pokud je o eh, sociální oblast, eh, tam je situace trochu jiná, takže proto je třeba rozlišovat mezi sociální infrastrukturou a ekonomickou infrastrukturou a PPP mohou být využity na obojí. U jeho sociální infrastruktury, tam se jedná o školy, nemocnice, sociální eh, bydlení. Eh, ty nevytvářejí hotovost. PPP eh, tak není řešením pro ehm, vytváření hotovosti, ale spíše pro řešení některých problémů. Jsou to většinou, ty sociální projekty jsou většinou dlouhodobé projekty. Celá řada zemí má problém s PPP. Například eh, silniční odvětví v Portugalsku se v současné době reformuje, protože zde docházelo eh, k v podstatě k, k platbám z veřejného rozpočtu do rukou soukromých firm. Pokud je o Velkou Británii, minulý týden britská vláda prohlásila, že podpoří některé nadace v oblasti zdraví a také některé nemocnice. A agentura pro eh, dálnice ve Velké Británii má k dispozici eh, některé eh, peníze z projektu PPP eh, nebo možnost financování prostřednictvím PPP, nicméně má omezený manévrovací prostor. Některé jurisdikce se hodně soustředí na některé oblasti, například ve Španělsku, a na to, do jaké míly tam jsou exponovány vůči EPP. Myslím si, že velice důležitou věcí pro nás je uvědomit si to, že PPP vám umožní eh, nakoupit věci, nikoli, eh, ale neumožní vám moci si dovolit určité věci. To je důležité z politického hlediska pro racionální politickou diskusi. Eh, co posiluje to, abyste si mohli něco dovolit? Je třeba, abyste byli finančně eh, spolehliví, abyste měli finanční sílu. Například eh, mohu si dovolit dům, protože eh, mám pravidelný příjem. Tento dům poté může být určitou zárukou pro ty, kteří mi eh, dále případně peníze půjčují. PPP ehm, mohou eh, svým způsobem pomoci pro financování, ale nemohou žádným způsobem rozšířit eh, možnost dovolit si něco. A ještě pokud jde o granty, my jsme se zabývali granty. Já jsem se granty eh, zabýval už dříve eh, při práci pro výbor pro rozpočet a myslím si, že v posledních pěti letech došlo k zajímavému vývoji. Eh, v současné době existuje systém spolufinancování. Místo toho, aby někdo poskytnul grant, jde cestou spolufinancování nebez, eh, granty mají určité nebezpečí. Například eh, určitý projekt eh, pokud si půjčíte peníze na, tento, na určitý projekt, tento projekt potom je pod dohledem částečně také těch, kteří vám peníze půjčili. A to vede k tomu, že tedy peníze musíte splatit a to znamená, že se budete skutečně snažit eh, daný projekt vést eh, správným způsobem. A eh, místo toho, aby jednotlivá města nebo regiony závisely na grantech, pokud zavedete model, kdy se slučují granty a půjčky nebo spojují, potom se vám postupně podaří omezit granty a navýšit množství půjček. A tím se celkově omezí závislost daných třeba měst nebo regionů na grantech, které se každý rok opakují. Kolega určitě dodá něco, pokud jde o ekologické otázky. Ano, mnohokrát děkuji za celou řadu zajímavých otázek. Já se pokusím odpovědět, odpovědět na některé z nich. Pokud jde o to, co si kdo může dovolit, jak zmínil kolega to samozřejmě už se souvisí s hospodářskými přínosy nové infrastruktury. Takže eh, řádné hodnocení přínosů například v oblasti dopravy nebo provozu je zásadní. Můžeme se podívat například na praxi v Nizozemsku, odkud pocházím. Eh, mám dojem, že eh, hodnocení specifického projektu v Nizozemsku je někdy problematické. Eh, je komplikovanější než například u projektu TNT, takže zde určitě existuje určitý, mm, určitá možnost zlepšit situaci. Eh, myslím si, protože analýza eh, přínosů a nákladů je velice důležitá, stejně tak jako analýza dopadu na životní prostředí. Pokud máte dobrou eh, dopravní infrastrukturu. Samozřejmě eh, je to dobré pro zemi, ale může to mít eh, také třeba i negativní dopad na ekologii. Takže je důležité, aby se používala stejná hodnocení provozu ve všech případech. A myslím si, že požadavky by mohly být eh, mnohem specifičtější, než jsou v současné době. Dále zde zaznělo několik otázek, které se týkaly inovativních nástrojů a toho, zda tyto inovativní finanční nástroje budou dostatečné, zda přinesou dostatek financí, protože eh, členské státy možná nebudou mít v nadcházejícím období dostatek peněz, eh, bude těch 540 miliard stačit. Eh, to my samozřejmě nevíme. Je pravděpodobné, že se objeví problémy s financováním a jedno z našich hlavních doporučení je, že je důležité, abychom měli, jak už někdo řekl, určitý plán B. Je zásadní mít takovýto plán B. Co by se stalo ve chvíli, kdy nebudeme moci dokončit celou eh, páteřní síť, třeba proto, že nebudeme mít peníze nebo proto, že ekonomika nebude růst tak rychle, jak eh, očekáváme. V takovém případě je samozřejmě nutné mít plán B a mít také jasno v tom, jaké máme priority. Myslím, že někde ve zprávě jsme charakterizovali svůj přístup jako to, že je třeba mít celkovou páteřní síť, nikoli tu skládanku, jak je tomu nyní. Nicméně není možné páteřní síť e, postavit za deset let. Především pokud se okolnosti zhorší. A proto je důležité mít jasné priority, kam dávat peníze ve chvíli, kdy jich nebude dostatek na všechno. Jedna z dalších otázek se týkala propojení s EIB. Myslím, že je třeba říci, že každý fond má své vlastní požadavky, Je zde určité propojení mezi jednotlivými fondy. Komise je odpovědná za TNT, za Connecting Europe Facility, za eh, fondy soudržnosti. Ehm, a myslím si, že je eh, důležité zde mít právě propojení s AIB. E Já bych řekl několik slov k AIB. E Já jsem eh, s AIB e eh, v kontaktu, je to trochu schizofrenní organizace. Na straně jedné se vnímá jako Evropská banka, banka EU na rozvoj politiky. Politik. Nicméně, pokud se podíváte na její chování, je to komerčně orientovaná banka, relativně agresivní investiční banka zajímavá věc je, že když je to Evropská banka, proč Evropský účetní dvůr nemá možnost zkoumat veškeré eh, půjčky, které EIB poskytuje. V posledních letech EIB eh, půjčila obrovské množství peněz. V roce 2010 to bylo 70 miliard eur. Lidé si často myslí, že Světová banka ve Washingtonu je největší, nicméně ve srovnání s EIB eh, tomu tak není. EIB eh, půjčuje každý rok o 40 více než Světová banka. Když se podíváte na eh, zprávy o EIB, je často vidět, že se EIB hodně soustředí na objem půjček a ty zprávy se často nesoustředí dostatečně na kvalitu půjček. A já si myslím, že to je velice důležité. Evropská investiční banka hraje nesmírně důležitou roli. Pokud je to banka EU, potom by mělo být možné říci této bance, co přesně dělat. A ovlivňovat eh, operace této banky. Myslím si ale, že je třeba mít na paměti to, aby tato banka eh, prováděla kvalitní půjčky, nikoli jenom velký objem půjček. A eh, těch 10 miliard, to je důležité téma. K tomu jsme slyšeli otázky, jak eh, tyto peníze se budou vynakládat, zdali i v západní Evropě, a e, moje odpověď je ne, protože to je součástí fondu soudržnosti, takže zde platí pravidla fondu soudržnosti. A bude to spravovat agentura, která spravuje fond soudržnosti. Takže e, tady e, nedochází k nějakému úplnému přesunu Connecting Europe Facility eh, jako takové, takže ne, že těch 10 miliard lze vynaložit kdekoliv, ne, bude to podle kritérií eh, soudržnosti. To je třeba zde zdůraznit. Issues like cross-border další otázky, jako e, přeshraniční infrastruktura. Kolik se vynaloží na přeshraniční projekty? Zdali je to již jasné? Ano, no, v těchto nových guidelines e, máme seznam projektů, jak peníze se budou vynakládat na ty jednotlivé projekty, to se ještě neví. Určitě tam bude určité soutěžení. Ale pravidla a guidelines a stanovení priorit e, tak tam platí, že ten přeshraniční prvek bude mít velkou roli. A ty priority jsou tam víceméně popsány sice v dokumentu, ale jak se to bude konkretizovat, jak zajistit, že ty peníze skutečně půjdou na tyto typy projektů, to je Mm, sice, eh, sice máme tam ten základní velký cíl, ale otázka, jak se to bude konkretizovat potom. A někdo zmínil i ty kontroly ex post. Také máme i kontroly ex ante. I ty, těm bychom se měli věnovat. Um, I think those are probably not all questions. Sorry for that. Možná jsem nezareagoval na všechny vaše otázky. Omlouvám se. Well, Just hang on a minute, Michael, so we can be here all day here. I've got, <laughs> uh... ano, vím, že tady tím bychom mohli trávit celý den. Já mám konkrétní otázku k těm eh, závěrům. Eh, eh, jak je to s těmi prioritními projekty ve skluzu a jak to bude s tím propojeno a Michale, máš nějakou konkrétní otázku? Já nemám odpověď na otázku týkající se zkušeností, jak to bylo s projekty, které byly přeshraniční, jaký byl podíl. Všichni o tom mluví. Evropská přidaná hodnota v příhraničí, ale kde konkrétně, kam ty peníze šly? Modernizace existující tratě oproti výstavbě nové. Vaše zkušenosti. Okay, yeah, can... Možná ano, kdybyste to mohl objasnit eh, nejprve a potom kam, kam se podělí ty peníze, ano, to je zajímavé. No, I, I, I, ich habe auch noch no, everybody will gehabt. a question. dem... Ne, ten princip use it or lose it a, a evropská přidaná hodnota, ten rozpor, ten je docela důležitý. Use it or lose it, it's not... Use it or lose it, eh, tím my jsme se příliš nezabývali. Ano, ani to tak nevyplývá, jasně, není to, defiguruje to na nějakém předním místě v naší zprávě. Hmm, podíváme se na to ještě. Pokud jde o přeshraniční aspekty, je pravda, že ve stávajícím finančním období je problém s těmi přeshraničními projekty a proto je to jeden z problémů, který jsme i v té studii e, zdůraznili. A e, i proto se o tom často i hovoří v těch různých návrzích, že více priority dát přeshraničním projektům. A jeden z problémů je někdy, že je možná ta koordinace u přeshraničních projektů je dost obtížná, to je možná zdroj problému, ale ale eh, je pravda, že větší přednost bychom měli dávat přeshraničním projektům. Potom PPP, hm, a prioritní projekty. Proč ty prioritní projekty jsou ve skluzu? Zdali je to kvůli nedostatečnému financování? Není pravda. Uh, že některé již začaly. Uh, Vím, že některé ty prioritní projekty ještě nezačaly ani kvůli nedostatečnému financování, takže ano, bez financování těžko lze začít s projektem. I hope it's, it's what you're looking for moje vysvětlení. Very, very much. I, I... Děkuji. Já myslím, že musíme poděkovat panu Fan Nasenovi a panu Perinovi za fascinující eh, diskuzi. Já vím, že ta studie zatím je ve fázi návrhu, není to finální verze, takže určitě Eh, tam, tam budou určité věci, eh, ke kterým eh, členové výboru budou mít řadu otázek, protože i hodně PPP to je něco, co nám často leží na srdci, aby náhodou nedošlo k privatizaci těch zisků potom. A takže určitě budeme kontaktu s našimi experty a oni určitě rádi vám zodpoví vaše další detailní otázky po, posléze, eh, pokud jste nedostali dnes konkrétní odpovědi nebo podrobné odpovědi. Děkuji a Eh, já tedy eh, zatím jsem se nesetkal s někým, kdo by pracoval pro ty ratingové agentury. Víte, pamatujete si určitě na ratingové agentury, jak jsme o tom rozhodovali ve 13, před 14 dny ve Štrasburku, takže ano, děkuji a těšíme se na finální verzi vaší zprávy a eh, těšíme se na další spolupráci. Thank you. Okay, so Antonio, you now know everything you need to... Antonio, takže Antonio už teď ví všechno, co potřeboval vědět o projektových dluhopisech. A eh, Antonio, pan Payne určitě rád s vámi bude jednat o těchto projektových dluhopisech. On je na to odborník. Tak další bod, to je právě eh, stanovisko pro roz, Počtový výbor, je to stanovisko kolegy Kančána a týká se to právě těchto projektových dluhopisů. Jde o e, zrychlené řízení, takzvaný fast track, e, takže musíme e, jak se tady postupovat rychle, protože rozpočtový výbor taky tady o tom jedná rychle, takže Antonio, máš slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s potěšením vše vyslechl, ale eh, já myslím, že dvě minuty na příspěvek to nestačí. Mě eh, ty odpovědi neuspokojily, musím říci. A já bych eh, byl, dával přednost nějaké hlubší diskuzi. A útok na EIB určitě si zaslouží nějaké vysvětlení, pan předseda. Takže přes sekretariát. Eh, ano, eh, to, co on mi řekl jasně, že pokud potřebujete další objasnění, odpovědi, tak velice rád přes sekretariát se s vámi spojí a zareaguje, takže máte tu možnost. Děkuji. Borně. A, takže naše téma tady, eh, to je v podstatě Eh, eh, téma, které navazuje na předchozí. A já myslím, že bychom se měli zabývat více touto iniciativou projektových dluhopisů. I když je to de facto pilotní fáze teď, ale eh, nyní již je to něco, co se etabluje v našich hlavách, tato nová iniciativa, což je v podstatě Eh, již tedy eh, prodloužení eh, způsobu financování v rámci TEN a v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace. Tato iniciativa, to je něco, co implementuje EIB, která garantuje <clears throat> emise dluhopisů ze strany projektových organizací pozor na toto, protože e, tomu se chci věnovat. Zde bych řekl, že mm, to je něco, co neodpovídá teď ekonomické situaci, ve které se nacházíme. Takže tato iniciativa, tedy emise dluhopisů e, ze strany těch projektových společností, organizací, ale za to dává záruky EIB a mm, v podstatě tady jde o to e, navýšit kapitál, který je nezbyt, nebo sehnat kapitál nezbytný pro infrastrukturu. Je to dobrý první krok, protože reaguje na potřeby na trzích, tak jak i to vyjádřili dotčené subjekty, které se zúčastnili konzultací, respektive připomínkového řízení v dubnu minulého roku. Je tudíž třeba zde teď vytipovat zralé na zralé hm, připravené projekty, které musí být ale i strategické a které ukáží tu cestu, jak do budoucna využívat tento typ nástrojů. Takže bude třeba, abychom my Eh, urychlili tento proces, protože teď máme až do roku 2013 ten pilotní projekt a v roce 2014, až tedy vlastně to bude do roku 2020, kdy to bude platit hm, tento, hm, eh, tato iniciativa, ten, to rozhodnutí padlo již v roce 2011, takže nesmíme ztrácet čas a hm, již tedy eh, začít se tím zabývat a já proto jsem Eh, se ujal eh, této iniciativy. Já si myslím, myslím, že toto stanovisko je eh, třeba odsouhlasit co nejrychleji. A dále je třeba, abychom zde my tedy měli těch 230 miliard k dispozici, z toho 200 by mělo být naše rozpočtu, ale je třeba ještě vyvinout větší úsilí a já zde zdůrazňuji, že bychom měli tuto iniciativu rozšířit a jsem pro, E, toto pro tyto nástroje, ale myslím si, že bychom měli být ambicioznější, a to především. Jak e, jsem vysvětlil v důvodové zprávě, hm, a hm, e, hm, to je ve všech jazycích, a já myslím, že musíme být realisté. A když jsme realisté, tak asi nelze eh, říci, že můžeme zafinancovat velké sítě pouze eh, eh, z, z našeho evropského rozpočtu, který máme k dispozici, tak to nestačí na ty core networks, na ty klíčové iniciativy. Proto musíme mít tuto iniciativu projektových dluhopisů a e, s tím, že to jsou ale e, dluhopisy s delší nebo středně e, splatnost, splatností, to znamená investoři hm, tedy vlastně v podstatě dostanou úhradu za ty dluhopisy v době, kdy vyprší ta koncese. A potom další věc. Zde na to bych vás chtěl upozornit. Většina těchto projektů ale eh, se eh, v podstatě nesplatí eh, na konci koncese, protože vlastně tam mm, mm, mm, zde došlo k, i k tomu, jak jsme hovořili předtím. Předtím se tyto, eh, to, co chybělo, ta část, ta chyběla, ten nedostatek, jak si se většinou hradil z grantů, dotací, ale teď peníze chybí ve veřejných rozpočtech, takže proto musíme Eh, stimulovat ekonomický růst v Evropské unii tím, že právě budeme realizovat infrastrukturu a že se pokusíme tedy již mm, víc tohoto Eh, tunelu krize. A proto si myslím, ty projektové dluhopisy eh, jsou v podstatě emisí veřejných obligací a já si myslím, že by to měla být tedy veřejná emise, ne tedy eh, emise, kterou by podnikaly ty developerské, developerské firmy, ale měla by to být emise Eh, banky, investiční banky, nebo tedy Evropy jako takové, aby to byly eh, peníze, které by se vkládaly do infrastruktur evropského zájmu a to je třeba řádně definovat a, definovat a to by se mělo definovat těch guidelines, o kterých se teď diskutuje a které by měly odsouhlasit jak parlament, tak rada. A, ne, že ty priority nám budou vnucovat jiní, a e, s tím, že je třeba, aby zde byla silná governance při řízení těchto e, projektů, jak jsme i včera diskutovali o tom v kontextu TNT. A to znamená, evropští koordinátoři by měli mít tuto velkou e, roli a já myslím, že bychom měli se snažit zkrátit lhuty pro rozhodování, abychom použili tyto nástroje a abychom Eh, využívali eh, peníze eh, a řekli si, jak je budeme používat. Buď tedy určitým způsobem, nebo se obrátíme tedy na trh a tam budeme získávat zdroje. A já si myslím, že peníze chybí a takže i zdroje různé chybí a proto si myslím, že bychom měli využít tento nástroj. A já si tedy tak to eh, vykládám vůli všech těch, kteří chtějí eh, mm, vynalezat nové inovační nástroje a chtějí tedy eh, zvýšit naše možnosti financování a já si myslím, že mm, zde to je jeden prostředek, kterým vyjádříme naši vůli v tomto směru. Paní Ajala. Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci poděkovat panu Kančanovi za tuto studii a za to, jak obhajuje tento nový nástroj, který svým způsobem v podstatě oživuje mm, tu bývalou, nevím, jak se to jmenovalo dříve, tu bývalou iniciativu, ale vlastně dáváme tomu novou možnost Eh, jak financovat projekty. Jenom eh, já souhlasím s tím, že je třeba urychlit eh, tento proces, protože čím dříve budeme být k dispozici tyto projekty a čím dříve budou fungovat a a je třeba tedy již vytipovat ty budoucí investory a Zde je otázka, zda již té pilotní fázi bychom mohli umožnit eh, eh, a promyslet tedy, pro jaké typy projektů používat tento nástroj, zdali pouze pro koridory. Eh, samozřejmě to má velké plus, protože tam se hodně koncentruje financí. A nebo i pro tu základní síť to použít, a nebo také i zde by byla možnost otevřít to Ehm, pro ty pro, e, tedy národní e, e, projekty, tedy pro tu globální sítě. Takže to by mě zajímalo, jak tedy rozšířit tu možnost konkrétních investorů investovat do těchto projektů. A druhá otázka, jakým způsobem bude moci využít zkušenost EIB Mhm, co se týče přípravy a e, tedy délky těch projektů a splatnosti e, a mm, mm, tak, abychom mohli to e, začít používat i pro ty budoucí evropské sítě. Zde my máme určité zkušenosti a EIB má velké zkušenosti, tak by mohla pomáhat členským státům, které teď Eh, zatím eh, jsou k tomu dost laxní, jde především o ty státy soudržnosti. A jak tedy mm, vlastně doplnit ten rozpočet TENS o ty, o těch 10 miliard z fondu soudržnosti a tato zkušenost EIB, protože má za sebou dva roky pilotního projektu a navíc ještě mm, má zkušenosti s dalšími nástroji, takže jak eh, to zahrnout do přípravy projektu kde se bude používat normální běžné financování, ale také i jak tedy eh, i eh, připravit ty projekty tak, aby byly eh, atraktivní pro budoucí investory. Pan Debakr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji. Myslím si, že projektové dluhopisy jsou důležitým prvkem, který potřebujeme pro financování eh, infrastrukturních sítí, protože financování pouze ze strany státu nestačí a to má také dopad s ohledem na rozpočtové problémy členských států proto se musíme pokusit zapojit také soukromé inf- investory a to vyplynulo také z té studie. Je tu důležitá finanční disciplína a pokud to bude v pořádku, tak přijdou i soukromí investoři. Myslím si, že bychom měli ty projekty rozjet co nejdříve, protože většina soukromých investorů se dívá na tu iniciativu kladně. Stále ještě ovšem mají otázky ohledně transparentnosti, konkrétní implementace u projektových dluhopisů. A to musíme zohlednit, proto také výzva na komisi, aby co nejrychleji předložila evaluaci současné nebo případné struktury a realizace těchto záměrů. Myslím si, že nesmíme dovolit, aby to zůstalo příliš vágní a aby soukromí investoři nepřišli Myslím si, že to je priorita nejen pro naši frakci, ale pro parlament i náš výbor. Ta práce by měla pokročit co nejrychleji v té pilotní fázi. Po ní by měla následovat fáze evaluace, abychom viděli, jak efektivní mohou být opatření, aby se přilákali soukromí investoři. Paní Lichtenbergová. Děkuji. Ty projektové dluhopisy podle mého názoru i s ohledem na to, co jsme slyšeli, jsou nástrojem, který opravdu není vhodný pro všechny projekty a zpravodaj to už správně naznačil. Když bude ta doba příliš dlouhá, do té bude trvat příliš dlouho, než bude zisk, tak je otázka, kdo to zaplatí a kde se docílí zisku. To jsou věci, které nejsou vždy v přímé souvislosti a nebudou. A proto je ten problém. Uvedu příklad. Když se Tyrolskem budovala dálnice, tak z toho neprofitovali obyvatelé Tyrol, ale bylo, byl to Milán a byl to hlavní město Tyrolska, které se dostaly do lepší dopravní situace a lepšího spojení. Jedna věc je výstavba, druhá věc je využívání. Pak je to dále velký problém vstupu soukromých investorů, který může být problematický protože tam potřebujeme jasné oddělení eh, souvislostí výstavby a užívání. To musí být úplně přímé, bez nepřímo to nepůjde. Pokud nejde jenom o stavbu, výstavbu, ale pokud ta stavba má mít také smysl, evropský smysl, a nejde jenom o to, abychom přes hranice postavili silnici nebo železnici, tak tu je tato otázka. Takže eurodluhopisy. Myslím, že ty nás poučili, že musíme jasně definovat kritéria, předpoklady, tak, aby to fungovalo. A musíme se také podívat, jaké stimuly případně jaké vlivy na dluhy to bude mít pro dotčený členský stát. Pokud se Rakousko zadluží a budou z toho profitovat dva jiné státy, tak to bude zase obtížnější. A pokud lze čekat zisk až za 30 let, tak další problém. To jsou věci, když se podíváme na reálnou ekonomiku, tak to pro nás musí být důležité. Pokud eh, nám jde pouze o profit eh, finančního sektoru, tak je to jiné. Na tom se dá vydělat. Ale uvažujeme-li také o reálném přínosu v reálném světě, budeme mít problém, když nebudeme schopni jasně nadefinovat podmínky, to znamená, ta silná zpráva a ta důvěryhodnost na trhu bude až potom, potom, kdy to jasně nadefinujeme. A pak je tu ještě otázka důvěryhodnosti, protože v celém hodnocení finančních nástrojů Evropské unie už jsme zažili, že trhy nás vždycky potrestali, protože to, co se jsme nabídli, jsme nepodložili důvěryhodností. Oni to nepovažovali za něco, čemu mohou věřit a podle toho postupovali. Další nástroj je evaluace, to ano, ale když budeme dělat závěry, tak velikost projektu, výkonnost investorů a časové období Eh, kdy lze očekávat zisk, to všechno musíme zohlednit, jinak se to nepovede. A také mezinárodní finanční společnosti mají zájem o to, mají zájem o to, kde a kdy bude zisk a jak, kdo ponese náklady a jak se to bude financovat dlouhodobě. A tady mám pochybnosti, že bychom skutečně se někam dostali. Stále ještě mi chybí eh, chytrý reporting a jasné představení kritérií ze strany komise, protože to, co máme teď, to podle mého názoru, a já jsem to nechala skouknout ostatním, podle mého názoru by to nikoho nemotivovalo k tomu, aby se finančně podílal. Mr. Grosch. Pan Grosch. Ano, děkuji. Děkuji za zprávu kolegovi. Já mám několik praktických otázek. Kritéria výběru v této fázi pilotní se používají pro transevropské sítě, které máme, a ne na to, co bude v budoucnosti. Ale spolupráce zejména s Evropskou investiční bankou se mění. Znamená to, řeknu to jinak, nebudu tak kritický jako předřečníci, jaká bude přesná role EIB. Bude její posudek rozhodující pro výběr projektů, nebo teď existují kritéria, která teď existují? Jsou to kritéria první volby a pak přijdou na řadu finanční aspekty a EIB to zkontroluje a podle toho rozhodne. A teď eh, stále ještě máme paralelně některé nástroje finanční. Lze je kombinovat v, projekte, nebo se navzá, v projektech nebo se navzájem vylučují. A třetí otázka. Myslím si, že je velmi dobré, když hovoříme o pákovém efektu, 20 až 50 krát. Já jsem rád vyslechl od komise a její představu a zajímá mě, jestli toto můžeme očekávat i v současné době. A pak ještě kolega Kančian ve své zprávě, pokud jsem tomu správně rozuměl, chce jít o krok dál, to znamená to, co nabízejí a mohou nabídnout eh, projektové dluhopisy pro snížení rizika, přímo, přímý vstup do financování infrastruktury. Zajímá mě, jak to vidí, zejména pokud je o odpovědnost. Kdo udělá ten krok a kdo ponese odpovědnost za situaci? Bude to Evropská komise nebo to budou společnosti, které vedou projekty, případně soukromé instituce? Paní Meissnerová. Děkuji. 2012, 2013, to je fáze pro pilotní projekty, ta už běží, takže tady to spěchá, pokud to chceme vůbec stihnout. Je to ambiciózní záměr, 230 milionů a 4,6 získat. A to je to, co řekl komisař Oli Rehn. Čili tady, jak je vidět, se o tom přemýšlí a pro mě je tady otázka přímo na komisi, jestli, eh, když to řeknu otevřeně, z toho dokáže eh, něco vytěžit, protože to je nápad, který je na něčem založen a my to musíme také dokázat do roku 2013. Je to otázka také SEFu. A je to otázka získání peněz. Nepochopila jsem, těch 230 milionů bude v malých dávkách, eh, půjde do jednotlivých projektů a bude to muset ladit časově, aby se to dalo zrealizovat. To znamená, že EIB dá peníze a tím budeme mít k dispozici prostředky, jak přilákat ještě další investory, pokud se na to dívám správně. A existuje také určitá představa, kterou má komise, jaké projekty by to mohly být. Možná, že na to nebude mít komise odpověď. Děkuji, Gezine. Než předám slovo komise, ještě mám nějakou připomínku já ke zpravodaji Kančanovi. Navázal bych na to, co řekl pan eh, Bain, když odpovídal na některé otázky. Pokud tyto projektové dluhopisy jsou tak velký úspěch, proč do posud jsme vždycky slyšeli jenom slova opatrnosti od finančních institucí a nezávazné nezávazná tvrzení. Pan Barroso eh, někdy to formuluje tak, jako by projektové dluhopisy byly řešením pro všechno. Nicméně pamatuje si schůzi předsedů výboru, kde to bylo spochybněno. Kde eh, se hovořilo o tom, že by mohly existovat projektové dluhopisy a samozřejmě PPP, ale že se nesmí zapomínat na staré tradiční způsoby získávání peněz a placení projektů. Zdá se ale, že něco takového už není v módě. Nicméně myslím, že je potřeba zvážit eh, všechny možnosti. Nicméně já mám trochu obavy, že projektové dluhopisy se považují za jakýsi všelék pro eh, veškeré nemoci a já si nejsem jistý, jestli je to tak. Kdo je tady za komisi? Musíte se dohodnout, kdo bude hovořit za komisi. Můžeme oba hovořit stručně? Žerard by začal a poté bych hovořil já? Je to možné? Dobrá, říká předseda. Já vím, že jste expertem na všechno. Děkuji. Také, že mohu hovořit jako první. Jedna z věcí, která vyplynula z prezentace studie, to byl předchozí bod, je, že zkušenost eh, s alternativním financováním doposud je, že eh, existují určitá úzká místa eh, při financování TEN. Někdy existují problémy s koordinací, nicméně nedostatečné financování se zdálo být problémem, který, který odhalila předchozí studie. To je jedna věc, kterou se snažíme řešit prostřednictvím projektových dluhopisů. Projektové dluhopisy by měly přilákat institucionální investory, penzijní fondy, korporace a tak dále. To jsou instituce, které investují do dlouhodobých dluhopisů. Tímito dluhopisy by se získalo financování na rozvoj infrastruktury a nahradilo by to dlouhodobé bankovní financování. Proč banky, které poskytovaly toto dlouhodobé financování v minulosti, už nebudou poskytovat eh, tolik peněz eh, v budoucnu? Důvodem je to, že došlo ke krizi. Banky v minulosti byly hlavním zdrojem financování a po krizi změnily své chování. Máme také novou regulaci v oblasti finančního systému a tím se mění regulatorní pobídky. To zmínili také někteří poslanci. Snažíme se zaplnit tuto mezeru ve financování a chceme také kompenzovat eh, pokles financování od bankovního systému. A jeden poslanec před několika minutami zmínil, že to není řešení pro eh, všechny projekty. Ano, to je pravda, není to řešení pro naprosto všechno také konzultanti to doložili. Budou některé projekty, u kterých eh, kapitálové financování, projektové financování bude možné, ale u jiných projektů stále budou existovat granty. Takže eh, granty stále musí být součástí eh, infrastrukturního financování. Ale ruku v ruce s granty půjdou také jiné druhy financování. My se tímto návrhem snažíme přijít s novými zdroji financování. Myslím si, že to je zásadní věc týkající se projektových dluhopisů. Projektové dluhopisy sami samozřejmě nevyřeší všechny problémy týkající se PPP nebo financování infrastruktury nebo financování ze strany EIB. Slyšel jsem, že jste proběhla diskuze, pokud je o financování ze strany EIB. V pilotní fázi si vybíráme EIB jako partnera. protože e, nejsou, neexistují snadné alternativy pro EIB. Já nebudu zacházet do e, obsahu, nicméně myslím, že EIB dlouhodobě e, prokazuje, že je schopná financovat projekty Jeden poslanec eh, zmínil možnost monitorování a rozvoje projektů. Ano, EIB provází projekty během celé existence. A zároveň EIB může eh, převzít eh, určité riziko a může tak přilákat nové investory, jako jsou například pojišťovny nebo penzijní fondy. Tyto instituce Eh, nečekají za dveřmi, neklepají na dveře, aby mohli eh, koupit dluhopisy, takže je potřeba je přilákat. V tomto návrhu došlo eh, ke spoždění protože e, ratingové agentury stejně tak jako investoři se nejdříve e, návrhem chtějí také hodně e, zabývat. Chtějí vědět, jak to v detailech bude fungovat. Ano, bude to fungovat jenom u některých projektů. Je to důležité, důležitější po krizi, než to bylo před krizí, to je také pravda, a je to doplňkový zdroj financování. Pokud jde o specifické návrhy od pana Kanciána, S ohledem na současnou situaci musíme omezit nebezpečí pro rozpočet. Projektové dluhopisy by neměly představovat riziko pro evropský rozpočet. Evropský rozpočet nemůže by mít e, e, zadlužení do budoucna. A proto je, aby zde byl jasný strop a aby zde bylo jasné, jaké zatížení zde bude pro evropský rozpočet. Samozřejmě je nutné tedy e, to zohlednit ve struktuře rozpočtu, aby zde mohly být eh, dlouhodobé eh, závazky. Jak víte, už vytváříme určité závazky v rozpočtu v důsledku finanční krize. Já jsem jako ředitel pro financování odpovědný za EFSM, za pomoc pro Portugalsko, Irsko, Rumunsko před několika lety. V těchto případech jsme vytvořili eh, určité eh, naléhavé eh, naléhavá, naléhavé zatížení pro rozpočet, ale samozřejmě to nemůže být dlouhodobé. A je důležité podívat se na to, jaké zde bude zatížení pro rozpočet, protože jinak bychom vystavili Evropskou unii příliš velkým finančním rizikům. Děkuji, pan Pike. Děkuji, pane předsedo. Jenom ještě doplním něco k projektům. Ptali jste se na to, jaké projekty budou moci být podporovány projektovými dluhopisy. Už to zde zaznělo. projektové dluhopisy jsou jenom jednou součástí, eh, jedním z nástrojů pro financování projektu. Během odpoledne zde zazněla jedna důležitá věc a to, že projekty je možné řešit také nebo financovat také uh, různými názory, uh, různými nástroji najednou. Eh, je třeba spolupracovat s těmi, kdo řídí projekty, aby znali nejrůznější možnosti financování, nejrůznější nástroje a je třeba, abychom pomáhali eh, projektům, aby mohli získat odpovídající financování. Ve, v pilotní fázi ehm, se budeme soustředit na projekty v celém systému TENT, e na eh, tu hlavní síť, stejně jako na tu vedlejší síť. Eh, už eh, se spolupracuje s eh, těmi, kdo řídí projekty, aby se zjistilo, jak, se, jak bude možné projekty financovat. Nicméně budeme se chtít soustředit především na ty nejstrategičtější projekty. Podíváme se na to, kde bude možné použít projektové dluhopisy A samozřejmě eh, zde bude eh, také případně možnost eh, dotací z TNT nebo z národních programů. Pilotní fáze je relativně krátká. Budeme muset úzce spolupracovat s Evropskou investiční bankou, abychom se nauč, poučili z té pilotní fáze, také z Connecting Europe Facility po skončení pilotní fáze eh, se budeme moci podívat na Connecting Europe Facility a já doufám, že na konci tedy vyplynou eh, možné zdroje financování. Eh, s diskusí s Evropskou investiční bankou jsme se eh, domluvili na určitém obnosu, shodli jsme se na tom, že by to eh, mělo být eh, dostatečné pro tu pilotní fázi a později by měly být uvolněny další peníze v rámci Connecting Europe Facility. Doufám, že jsem tímto odpověděl na většinu dotazů. Možná ještě jedna věc a to řízení při rozhodování. Už jsme to ve výboru probírali. Riziko nese v podstatě rozvaha EIB. To znamená, že hlavní rozhodnutí bude dělat Evropská investiční banka, pokud jde o konkrétní projekty. Nicméně Evropská komise chce zajistit, aby projekty byly skutečně odpovídající, aby byly připraveny na financování ze strany EIB. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji za odvedenou práci k tématu projektových dluhopisů. Časový harmonogram je velice napjatý, jak v parlamentu, tak v radě. Já jsem rád, že by se mělo postupovat rychle Doufáme, že tento nástroj bude k dispozici do léta, tak aby mohla začít pilotní fáze. Samozřejmě kdykoliv poté budeme ochotni přijít do výboru a informovat výbor o jednotlivých projektech v rámci pilotní fáze. A, a zároveň budeme moci diskutovat o tom, jak jsme se poučili ze zkušeností. Pane Kančáne, chcete něco stručně doplnit? Credo já myslím, že stojí za to něco doplnit tady, poněvadž já jsem s touto agendou, tematikou nechtěl eh, to nějak eh, rozšiřovat eh, a to, že bychom jako Unie šli na finanční trh v širokém slova smyslu, to ne. Ale já jsem chtěl spíše otevřít diskuzi, abychom vůbec pochopili, zdali politicky chceme eh, na trh eh, eh, dát ty developerské nebo projektové tedy organizace, anebo zdali chceme my jako Evropská unie přímo jít na trh. A což je úplně něco jiného. Takže tuto diskuzi jsem chtěl zahájit dnes, eh, protože tady hodně se o tom mluví a já se ptám, zda je zde vůle říci, ano, my tedy půjdeme do těchto dluho, dluhopisů pro realizaci inv, infrastruktury, která je pro nás prioritní. A teď, jak to bude v praxi? V praxi se hovoří o projektových dluhopisech, ale budou to ty soukromé subjekty nebo smíšené subjekty, které budou takto získávat peníze na trhy nebo přímo my. Já eh, eh, tady jde o ty 200 eh, eh, milionů tedy eh, a tedy část půjde na ty projektové dluhopisy a část na LGTT. A, takže já nevím, protože samozřejmě tady jde o to, když odeberu peníze z jedné položky, tak to půjde jinam, tedy na ale jde o to nalákat co nejvíce privátního eh, kapitálu. Ale jakou částku do toho mám vložit? Eh, jaký bude, jaká bude celková suma, ať to vložím tam či tam? A já se ptám, zdali je zde vůbec ta vůle jít do tohoto velkého kroku. Zdali budeme chtět eh, přímo my vydávat mm, dluhopisy. V roce 1993 Delors tehdy ještě Eh, potvrdil mm, dva nástroje, které se týkaly eh, konvertibilních obligací a dluhopisu Unie. Takže on vlastně dal na trh obligace EU a šlo o emisi Eh, dlouhodobé splatnosti s cílem eh, podporovat eh, strategicky důležité infrastrukturní projekty. A další nástroj to byly konvertibilní směnitelné dluhopisy, které měly dlouhou splatnost a které vydala, vydávalo takové soukromé, soukromo veřejné konsorcium. Takže O čem tady teď mluvíme? Již tehdy vlastně Delors anticipoval i e, přímou emisi obligací a to bych tady chtěl teď slyšet politicky v budoucnosti. Zda je zde tato politická vůle, e, bez ohledu na tu pilotní fázi, ale my se snažíme tomu návrhu dát určitý smysl. Je to nástroj financování, který je důležitý ale musíme mít jasný business plán. A e, takže e, e, to je plán, který mi má pokryt tu část, která se bude ale hradit potom z koncese, ale tam bude určitá částka, která vždycky bude chybět, která se tím nebude hradit a čím se bude hradit. A takže já samozřejmě nemůžu jít do nějakých dluhopisů bez eh, nějaké návratnosti. To ne přece. To eh, potom asi bude hradit se z té následující koncese. Takže to je třeba jasně si říci i eh, jít do těchto nástrojů vzhledem k podmínkách, ve kterých jsme se ocitli. Děkuji. Termín 6. březen. Hlasování ve výboru stran 27. března a hlasování v rozpočtovém 24. dubna. Takže termín pro pozměňovací návrhy 6. březen, hlasování ve výboru TRAN 27. března. Děkuji, děkuji pane Kančane. A tím se dostáváme k závěru dnešní odpolední schůze a teď bych chtěl vyzvat koordinátory, abychom e, za 10 minut se tady sešli na schůzi koordinátorů. Můžete si dát kávu. A ti, kteří tady nemusí být, tak jim děkuji a přeji hezký večer.